Powoli, powoli dochodzi kwadrans akademicki. Wszystkie spotkania rozpoczynamy z, z takim opóźnieniem. Takže už bychom asi pomalu mohli začít. Vždycky začínáme trošičku později, ale akademická čtvrthodinka uplynula, takže my teď dáme příležitost paní doktorce Plás, která byla tak laskavá, že své vystoupení odložila na odpoledne a její téma je velice zajímavé. A já vám hned tedy dávám slovo, prosím. A budeme rádi, když eh, dodržíte těch svých 20 minut. vielen Dank. Ähm, meine Damen. Děkuji vám, dámy a pánové. Pro mě je to velká radost eh, tady před vámi eh, dnes mluvit. Eh, Ráda bych promluvila o strukturách zemědělských podniků v Německu a v Evropské unii. Já pracuji na univerzitě v Göttingen a současně jsem farmářka eh, v Německu. Eh, vy všichni se vyznáte v agrárních strukturách, tím jsem si jistá. A dnes eh, dopoledne jsme si vyslechli několik zajímavých přednášek, diskutovali jsme o definicích a já bych teď ráda na to přímo navázala. Um, v loňském, na, uh, v koncem loňského roku eh, Ellen Messium napsal eh, jednu důležitou větu. Všechny eh, malé, zem, malé farmy jsou rodinné podniky, ale ne všechny rodinné podniky jsou malé my jsme eh, dnes o tom slyšeli už několik věcí a na ty já bych ráda navázala. Existuje celá řada možností, jak spolupracovat. Eh, jsou to různá združení, obchodní společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, různá združení producentů či nákupčích, kde eh, se slučují rodinné podniky proto, aby byly právě větší, aby ušetřili náklady a aby lépe obstály v konkurenci ve všech případech, bez ohledu na to, jaká forma je zvolena, eh, jestli eh, je to nějaká smluvně, smluvně stanovená spolupráce nebo volná spolupráce, jako u nás v Německu tomu říkáme sousedská výpomoc, Eh, sousedská pomoc, výpomoc znamená, že si zemědělci vzájemně pomáhají při práci, vypomáhají při práci nebo mají, eh, společně používají eh, stroje a zařízení, pomáhají si při žních, pomáhají, ehm, vypomáhají si jednak vypůjčováním strojů nebo i pracovních sil. Existuje celá řada forem spolupráce či pomoci. A to všechno Eh, nakonec u nás v našich statistikách i tady v Bruselu se vůbec neobjeví. My o tom vlastně nevíme, protože to není nikde upraveno, nikam se to nehlásí a je to prostě taková vzájemná eh, výpomoc, vzájemné poskytování služeb. Ale to všechno se prostě eh, děje a děje se to protože podniky chtějí být větší, chtějí využívat nějaké ekonomické výhody, pokud mají větší plochy, tak jsou tam synergické efekty a nižší náklady při společné společném obhospodařování. Každý z těchto podniků, i když spolupracují, jsou považovány za samostatné podniky, ať už rodinné nebo nerodinné, eh, a samostatně žádají o eh, finanční pomoc takže ta spolupráce se ve statistikách neobjeví. Příklad z Německa. Průměrná velikost podniku v roce 1991 byla 22 hektarů a to není mnoho na německé poměry. A o 20 let později, v roce 2010, to bylo 40 hektarů. Průměrná velikost podniku, čili Každoročně se podniky v průměru zvětšovaly o jeden hektar a to je obrovský nárůst za tak krátkou dobu. Když se eh, teď řeknu, že v agrárních statistikách přesně tuto strukturální eh, změnu nevidíme, nevidíme to, že byla mnohem rychlejší, tak eh, se mě můžete ptát, jak to vím. Moje osobní zkušenost na to nestačí. Já jsem se podívala na čísla odbytová, čísla odbytové, poč, počty odbytu zemědělských strojů. V roce 2000 to bylo 5000 traktorů, které byly prodány a které mají výkon motoru nad 74 kW. Čili použili, to byly už eh, řádně výkonné stroje. A to bylo tehdy 50% všech prodaných traktorů v Německu v tom roce 2000. A když se podíváme zase o pár let eh, dopředu, o deset let později, tak v Německu se prodalo přes 9 tisíc traktorů eh, o této výkonnostní třídě a vyšší. A to už je 74% všech prodaných traktorů. Není to žádná móda, že všichni chtějí jezdit větším traktorem. Je to prostě eh, ta potřeba, aby pracovní síla v Německu, která je velice drahá, byla nějakým způsobem nahrazena. A aby byla ušetřena pracovní doba, potřeba, aby se mohly obhospodařovat větší plochy za kratší dobu a mm, to pomocí větších strojů. Máme eh, mnohem eh, větší plochy, i eh, pracovní postupy jsou nyní komplexnější díky technice a na to potřebujeme mnohem větší traktory. To znamená, že tyto traktory nad 75 kW, to je teprve začátek. Ta statistika se musí stále doplňovat. Máme ještě mnohem větší traktory, výkonnější traktory, které si pořizuje třeba několik zemědělců společně a e, ty vlastně nahrazují lidskou práci a e, teď už vidíme, že vlastně mm, se toho děje mnohem více, než nám napovídají ty průměrné hodnoty. A podobný efekt vidíme e, v chovu dojnic nebo chovu vepřů a drůbeže. Německo ale tady není žádným, eh, žádnou ojedinělou zemí, ne, nemluvím o nějaké specialitě Německa. Když se podíváme na čísla z Eurostatu za celou Evropu, tak vidíte, že ehm, zemědělské podniky se dělí podle obhospodařované plochy a když se podíváme na podniky od 2 do 10 hektarů, tak vidíme, že počet těchto podniků v Evropské unii od roku 2003 do roku 2010 za těch sedm let, což je krátké období, že se e, snížila na polovinu. E, snížil na polovinu. Čili polovina z těchto podniků e, jakoby přestala existovat. A kde je ta zemědělská plocha? Ta je tam, kde už dříve byly větší podniky. To je zejména mezi podniky nad 100 hektarů. Oni vděčně převzali tyto zemědělské plochy a díky tomu se mohly dále rozrůstat a oni se opravdu rozrůstali, aby byly více konkurenceschopné. To je trend, že stále vě, že podniky se zvětšují a to i rodinné podniky v evropském zemědělství. Když se podíváme na zemědělství jako takové, tak se nemůžeme dívat jenom na průměrná čísla ze statistik, protože je tady velká diverzita Mm, to jsou strukturální rozdíly, na které musíme dbát. E, na naší katedře například výzkumy ukázaly, že e, investiční chování zemědělských e, rodinných podniků je velmi rozrůzněné ty signifikantní rozdíly mezi jednotlivými rodinnými podniky ukazují, jak, je, jak mnohostrané eh, je zemědělství. Já nejen jako vědkyně, ale i jako farmářka si myslím, že musíme, nesmíme zapomínat na žádný z typů podniků. Eh, nesmíme zapomínat na malé rodinné podniky eh, a nesmíme se koncentrovat jenom na ty velké podniky. Samozřejmě, že i malé podniky v mnoha regionech Evropské unie jsou samostatné a jsou pro ty rodiny opravdu nutností um, pomáhají jim vůbec přežít. Ale máme současně mnoho podniků, které díky vysokému stupni mechanizace a specializace eh, fungují, eh, vytvářejí eh, potraviny i krmivo pro mnoho lidí. A to opravdu udržitelným a ekologickým způsobem. A i to musíme nějak honorovat. Všechny rodinné podniky, velké či malé, já Eh, máte pravdu, že se musíme podívat na definici, jak říkala paní Reines dneska dopoledne, ale bez ohledu na velikost podniku, o kterém mluvíme, všechny rodinné podniky a všechny ostatní zemědělské podniky v současné době mají stejné problémy, stejné překážky. Jednak eh, je to eh, také ekologická uvědomělost obyvatelstva, která vlastně začíná vyžadovat stále větší, klást stále větší a větší nároky a to je stále dražší a dražší. Land grabbing, to je zase fenomén, eh, který, eh, u kterého musíme dbát na to, aby mm, zemědělská půda zůstala v rukou zemědělců. Eh, máme například v Německu se velice diskutovalo o zákoně o zemědělské půdě, o tom, jak diferencovat, koho chránit a kde jak rozlišit vlastně, odlišit ty zlé investory a držet je daleko od zemědělské půdy, ale kde zase umožnit konkurenci. V současné době je to tak, že zemědělské plochy primárně Eh, by měly zůstat eh, ve vlastnictví zemědělců a eh, být obhospodařovány zemědělským způsobem. I na to se musíme podívat, jestli tomu ve všech zemích Evropské unie takhle opravdu je. Všechny, všechna opatření na podporu rodinných podniků musí být dobře promyšlená. Podniky rostou, o tom jsme říkali dnes, mluvili dnes dopoledne, to jsem vám doložila nyní i já. Máme podniky, které chtějí eh, se postavit celosvětové konkurenci a k tomu musíme také přihlížet. Musíme eh, monitorovat zemědělství, musíme eh, hledět na ehm, požadavky, které jsou kladeny na zemědělské podniky v Evropské unii bez ohledu na to, jaké jsou velikosti. A i na ty rozdíly mezi podniky musíme hledět. Všechny malé zemědělské podniky jsou rodinné podniky, to je jasné, ale v Evropské unii máme také ty rodinné podniky, které nejsou malé, které tedy nejsou malé farmy, které obstojí ve velké konkurenci a na to bychom neměli zapomínat. Děkuji. Bardzo dziękujemy. Děkuji vám. A nyní se dostáváme Eh, k té části, která eh, měla být na řadě odpoledne. Ale než dám eh, slovo dalším řečníkům, zeptám se, jestli máte někdo nějaké otázky buď k paní profesorce Davidové, anebo k paní Plas či paní doktorce Hennessy. Aha, paní doktorka Hennessy už zde zřejmě není. Takže k našim dvěma referentkám pokud máte nějaké otázky, tak teď by byla ta příležitost a pak teprve se pustíme do další části našeho slyšení. Rozumím, že one se pojaví zapevně později v celosti. Já předpokládám, že otázky vás určitě ještě napadnou, takže můžeme diskusní část odložit na později a nyní tedy dát příležitost referentům našeho odpoledního programu. Tématem jsou nyní mezinárodní perspektivy. A prvním řečníkem je pan Luciano Centonze z Evropského výboru pro vzdělávání a zemědělství a po něm se ujme slova pan Henri Rouye Dorfej. Takže Pan Čentonze, prosím, máte slovo. Můžeme, můžeme povoli začínat. Eh, good afternoon. <clears throat> Thank you for... Dobré odpoledne, děkuji za tuto možnost. Pokusím se vás seznámit eh, s pohledem nevládní organizace, která se zabývá podporou rodinného zemědělství. Jsem Luciano Čentonce, eh, pracuji pro ČEFu, což je Členská organizace Federace FOXIV, křesťanského združení pro dobrovolnou službu. Poskytujeme pomoc v oblasti rozvojové a dobrovolnické a působíme 40 let pro spravedlivé podoby rozvoje. A Tisíc, miliony lidí na severu a jihu se zapojí do aktivit organizace FOXIF. Chci vás seznámit s nejdůležitějšími prvky diskuse, které se týkají podpory rodinného zemědělství a bezpečnosti potravin. Také v rámci mezinárodní kampaně Jedna lidská rodina potraviny pro všechny, organizace Caritas Internationalis, spuštěné papežem Františkem. A děj italské složky, kterou podporuje Foxy spolu s Caritas. Přístup Foxivu vychází z eh, ústředního charakteru lidské bytosti a rodiny, a z podpory a ochrany přírodních zdrojů. Zaměříme se na bezpečnost potravin a svrchovanost a chceme zajistit, že právo na jídlo je právem každého jedince společně nebo individuálně. A je třeba, aby přiměřené a kulturně přátelné potraviny byly vyráběny a spotřebovány udržitelným způsobem. Domníváme se a věříme v, v úlohu, kterou sehrávají zemědělci a jejich rodiny, zejména s přednutím k úloze žen. Spolupracujeme s rodinami zemědělců a sdílíme problémy a snažíme se o řešení. A snažíme se vyvolit dlouhodobé partnerství s, s místními komunitami. Domácnosti, ženy a mladí jsou hlavními subjekty změn v místním prostředí. Uh, jako jednotlivci nemohou reagovat na probíhající změny. Proto je důležité podporovat kolektivní a komunitní aktivity, které jsou zaměřeny na všechny členy příslušného společenství, což může vyvolat eh, multiplikační efekt a pozitivní dopady. Snažíme se eh, zmocnit rodiny zemědělců a jejich eh, komunity, aby se staly hlavními subjekty udržitelného rozvoje venkova. A také zlepšit příležitosti pro přímý přístup a kontrolu zdrojů. A tak, aby bylo možné se přizpůsobit strukturálním změnám a změnám životního prostředí, které jsou typické pro oblast, kde působí. Celkový referenční přístup se opírá o jednotlivé procesy. Poskytuje některé základní pokyny pro činnost. Bezpečná spotřeba domácností a snížená závislost na vnějších zdrojích skrze organizaci sítí a družstev a lepší přístup k místnímu trhu. Za druhé podpora národních a regionálních eh, zemědělských organizací, aby zastup se staly reprezentativními subjekty v rozhodovacím procesu na různých politických a územních úrovních. Schválit agroekologické systémy v zemědělství v souladu s výzkumem a se všemi doplňkovými funk- funkcemi rodinného zemědělství. Zemědělství, lesnictví a výroba živočišná, zpráva půdy a předání společenských hodnot zastoupení také v hodnotovém řetězci a v místních eh, potravinových systémech a znovu přivlastnění významného podílu přidané hodnoty. Zvýšit povědomí a podporovat eh, odbornou přípravu také ve spolupráci s dalšími místními subjekty, aby rodiny zemědělců se staly skutečnými společenskými a ekonomickými silami místního rozvoje. Zkušenost Foxiv ukazuje efektivitu některých nástrojů, které zlepšují životní podmínky domácnosti na venkově a rodinných zemědělských podniků. Tyto nástroje podporují celkovou efektivitu kroku krátkodobě a střednědobě. A tyto nástroje zaručují možnost obhajovat, eh, získat vlastnictví půdy cílem je dosáhnout eh, zemědělské výroby pro potravinovou bezpečnost. Jde o uznání vlastnictví půdy a jejího využívání. Je třeba aktivovat právní nástroje, přístup k mikropůjčkám a půjčkám a postavit se násilí a zneužívání místní ekonomické a politické moci. Ukázat význam rodinného zemědělství pro výrobu potravin a ochranu půdy přístup k osivům, sledovat eh, také šlechtění původních osiv, zajistit opakovatelnost sezónního vysazování zemědělci a omezit závislost na nadnárodních společnostech, které mají monopol. Pokud jde o přivlastnění celého procesu, organizační a marketingová kapacita rodinných eh, zemědělských podniků. To má stejný význam jako zapojení do místních a národních hodnotových řetězců. Mezi nástroji pro přiměřenou výrobu potravin je důležité mít trvalé informační toky založené na místních komunitách, které mají zajistit, zajistit eh, povědomí o výživě od nejranějšího věku a také ve škole, aby došlo k eh, informované a vědomé spotřebě potravin. Je třeba zvýšit eh, odolnost místních komunit. A také se zabývat řešením otázky nedostatečné výživy. Snížení dopadu klimatických změn znamená systematicky působit proti zranitelnosti v um, okrajových prostředích. Je třeba také zvýšit uh, absorpci vody pro půdu a zlepšit uh, úrodnost půdy. Je třeba čelit krizi rodinného zemědělství, díko, díky, která vzniká díky kulturní devalvaci zemědělství. Je třeba prosazovat uh, úspěšné modely zemědělství a obdělávání půdy a chránit biodiverzitu, která pramení z těchto postupů. Náš projekt se týkal eh, výroby a pro, prodeje a zpracování mléka na místní úrovni, kde jsme měli tři střediska sběru a snažili jsme se o pravidelné dodávky na trh pro místní zemědělce. 850 zemědělců, což představuje se 5000 rodinných příslušníků, byly organizováni v asociaci zemědělců. 1500 dojných, dojnic s průměrnou produkcí mléka 12 litrů na hlavu průběžná veterinární kontrola a to mléko je částečně eh, určeno pro vlastní spotřebu a částečně prodáváno do mlékáren. Maximální kapacita zpracování je 5000 litrů denně. V současné době se zpracovává 3500 litrů denně. Trh pro mléko a jogurt je místní trh a sír, síry jsou prodávány v Darasalámu. V období 2010 až 2012 došlo k eh, nárůstu příjmů jednotlivých zemědělců o 140 Dochází také k distribuci mlíka, mléka týdně do 58 základních škol v, tomto, v, té, v této oblasti. Při realizaci projektu jsme zaznamenali podporu významného italského mlékárenského družstva a využili jsme tuto neziskovou formu spolupráce. Závěr. Nabitá zkušenost prokazuje efektivitu nástrojů použitých v souvislosti s konzistentní politikou na národní a mezinárodní úrovni. Je třeba více pozornosti, aby tyto politiky vlastně šli proti homologaci eh, zemědělsko-promyslového modelu. Je třeba řešit také problém uchvacování půdy a využít všech prostředků pro spravedlivou hospodářskou soutěž. Je třeba podpořit tradiční formy zemědělství, které chrání biodiverzitu a je třeba čelit zavedení GMO velkými nadnárodními společnostmi a také čelit biologickému piráctví. Dalších politik je třeba, abychom podpořili místní v, eh, formy výro- zemědělské výroby. Větší důraz z naší strany musí být věnován financování výzkumu pro podporu rodinného zemědělství. Děkuji vám. minuta przerwy na zmiany techniczne. Já chciałbym w międzyczasie powiedzieć, že... Tak teď si uděláme mini přestávku z technických důvodů. A mezi tím bych ještě chtěl říci, že malé podniky potřebují více podporu od regionálních úřadů. Vy jste hovořil o regionální politice ve prospěch malých podniků. Malé zemědělské eh, podniky nejenže mají obchodní účel, ale také sociální, územní funkce. A nemají takový vliv na trh a potřebují tedy větší podporu. A když budeme pomáhat malým zemědělským podnikům, tak to neznamená narušení hospodářské soutěže. K tomu se určitě ještě dostaneme, ale já bych teď už rád udělala slovo dalšímu řečníkovi. Okay. Bohužel není zapojený mikrofon. Sorry je, je, vais, je projetterai quelques chiffres tout à l'heure. Euh, donc on m'a demandé... Tak, dobrý den, já jsem byl požádán, abych se zmínil o takových výzvách, které stojí před zemědělci v Evropě na severu i jihu. Je tady řada společných rysů. Prvním společným rysem jsou právě ty výzvy. E, všichni zemědělci na světě vlastně čelí takovým třem úkolům. Jednak musí vhodně nakrmit lidstvo 7 miliard, brzy již 9 miliard lidí. Dále za druhé musí e, udržitelným způsobem spravovat přírodní zdroje a chránit životní prostředí. No a za třetí musí zaměstnávat a důstojně odměňovat 40 světové pracovní síly. Edgar Pizany k tomu řekl velice přesně, že chceme-li nakrmit svět, potřebujeme všechny zemědělce světa. A mohli bychom jít ještě dále a říci, že abychom mohli eh, dobře spravovat eh, přírodní zdroje a zdroje vody a abychom mohli důstojně odměňovat 40 světové pracovní síly, tak potřebujeme k tomu všechny zemědělce světa. Myslím, že jakýkoliv vývoj, který by směřoval k nějaké koncentraci eh, do určitých oblastí, to by bylo katastrofou pro celý svět v celém světě tedy potřebujeme zemědělství, potřebujeme i na té mikroúrovni zemědělské podniky, které budou naplňovat všechny tyto funkce. Druhý společný rys je to, že všude ve světě potřebujeme vlastně takovou trojí revoluci v zemědělství. První eh, z nich je nutná intenzifikace výroby, protože podle statistických údajů FAO bude potřeba eh, v nadcházejících desetiletích zvýšit produkci zemědělství o 70 A to samozřejmě nejde jenom rozšiřováním ploch, ale spíše intenzifikací. Dále s, za druhé, vzhledem k ekologickým otázkám je třeba provést takovou agroekologickou revoluci, Eh, v tom smyslu, aby se změnil třeba způsob eh, zemědělské výroby. No a pak je třeba také provést určitou eh, revoluci v tom, aby zemědělství mělo inkluzivnější povahu, to znamená, aby v zemědělství byla důstojná pracovní místa, aby těchto pracovních míst bylo hodně a k tomu se ještě vrátím. Třetím společným rysem všech typů zemědělství je to, že všechny potřebují veřejnou politiku a potřebují také mezinárodní regulaci. Já tady zmíním ty eh, politiky. Samozřejmě nebudu zabíhat příliš do detailu, jinak je to přístup k půdě. My zdůrazňujeme především potřebu eh, zabezpečit používání půdy protože třeba ve Francii výrobci eh, chtějí, aby eh, raději vlastně si půdu pronajímali, než aby ji měli ve vlastnictví, protože tam eh, často potom při té generační výměně vlastně musí ty potomci třeba odkupovat tu půdu. Dalším klíčem je přístup na trh, to znamená získávat takové ceny, které budou skutečnou odměnou za práci, budou stabilní a tam samozřejmě je klíčová také otázka investic a inovací. Ehm, někdy se objevují eh, tendence ke zrychlování té nerovnováhy. Tato otázka stabilních cen je samozřejmě zásadní. To je klíč pro investice a pro inovaci. Hlavní investice do zemědělství. To nejsou investice veřejné, ale investice samotných výrobců a to platí třeba i pro nejchudší země Afriky. Tam to málo investic, které tam je, jde přímo od zemědělců a investice jsou možné pouze tehdy, když ty ceny skutečně odmění ty zemědělce za jejich práci. Dále přístup eh, k úvěru, který bude eh, vlastně slučitelný s tou zemědělskou výrobou. Dříve se říkalo, že zemědělci nemohou nikdy eh, splácet půjčky ve výši větší než 3 ročně, ale v mnoha zemích kvůli tomu vlastně ty zemědělské úvěry Ehm, plně vymizely. Let, kdy se objevují půjčky, kde 3% ročně to vůbec nehrozí, je tam i více než 3% měsíčně a e, zemědělci tedy často mají velice stížený přístup k úvěrům k takovým, aby, aby je byli schopni splácet. Další e, potřeba politiky, to je potřeba veřejných infrastruktur. To jsou samozřejmě silnice, eh, výzkum. To jsou prostě takové základní potřebné infrastruktury. Dále přístup ke vhodné technologii. Je třeba, aby ten zemědělský systém zahrnoval i určité know-how, aby se eh, těm výrobcům třeba s tímto pomáhalo a to v mnoha zemích vymizelo, třeba v Africe. V podstatě tato eh, veřejná osvěta vymizela s mm, ekonomickými problémy těch zemí. E, nevládní organizace se to někde snaží nahrazovat e, v některých oblastech. E, soukromý sektor o to nemá zájem, protože samozřejmě tito zemědělci v chudých zemích nemají příliš mnoho peněz. A teď se ale začínají objevovat právě třeba organizace výrobců, které pomáhají těm rodinným podnikům, malým zemědělcům vedle těch eh, státních eh, podniků. Pokud jde o ty veřejné politiky, nejsou to jenom eh, politiky zaměřené přímo na zemědělce a rodinné podniky. Důležité jsou i další. Třeba v Brazílii tam vytvořili vlastně poměrně produktivní rodinné zemědělské podniky, a to díky několika krokům. Jednak to je vlastně snaha bojovat proti chudobě na venkově. To byla politika, která se nazývala Brazílie bez chudoby, bez bídy. A nebylo to zaměřeno jenom na zemědělství, ale právě v zemědělství často žili ti nejchudší a ti z toho potom těžili. Těžili také z politik zaměřených na územní plánování, kdy byly vytvořeny mapy a těch zvláště znevýhodněných oblastí a na ty potom se ty veřejné politiky zaměřily. No a pak samozřejmě jsou i specifické politiky, e, třeba v případě Brazílie právě je snaha zlepšit poskytování úvěru, je tam hodně institucionálních nákupů, 45 milionů Eh, jídel pro školní jídelny se v Brazílii každý eh, den nakupuje a je dána povinnost, že 30% z toho se musí, eh, se musí odkupovat právě od malých zemědělských podniků nebo rodinných zemědělských podniků. Takže je třeba používat nástroje zaměřené nejenom na zemědělství, ale i různé nástroje sociální a podobně. Dnes ráno se tady také hovořili o problematice definice rodinného eh, podniku. Myslím, že si jasně představíme zhruba, co, mm, co to je. I když v jednotlivých zemích to může být mírně odlišné, ale já bych řekl, že prostě to, ten rodinný zemědělský podnik, ať už je definován jakkoliv, sám o sobě nestačí pro vytváření veřejných politik. Je třeba uh, třeba, aby si ty veřejné politiky vyjasnily, zda chtějí podporovat malé podniky, nebo třeba horské zemědělské eh, podniky, protože ta definice eh, rodinného podniku samozřejmě může pokrývat celou řadu podniků a některé z nich třeba ani zvláštní podporu nepotřebují. Proč se tady hovoří v poslední době o těch rodinných e, zemědělských podnicích? V letech 2007-2008 byla e, krize, e, objevily se vlastně spekulace s kapitálem, s půdou, to se projevilo i na zemědělských trzích a samozřejmě reakcí na to bylo, že právě to rodinné zemědělství funguje tradičním způsobem, představuje drtivou většinu eh, zemědělských podniků ve světě a bylo to vlastně dáno do kontrastu s tím eh, eh, modelem. A tento podnik je vlastně funguje trochu jinak než podnik, kam přichází kapitál někam z vnějšku. Takže jsou tady tedy eh, shodné rysy, pokud jde o potřebu veřejných politik, pokud jde o cíle, ale zároveň tady existuje veliká nerovnováha podle regionů mezi tedy sílou a kvalitou těch veřejných politik. Dovolte tedy pár poznámek, nebudu tady zabíhat mnoho do, do příliš mnoha detailů. Zemědělství samozřejmě se provádí ve velice odlišných prostředích, takže uh, ta prostředí mohou být různě náročná. Eh, některé eh, oblasti jsou příznivější pro zemědělství. Eh, to je prostě dáno samotnou přírodou a samotnou povahou toho zemědělského podniku. Samozřejmě Některé podniky jsou v velice odlišných podmínkách a nemohou si tedy třeba navzájem konkurovat, což vede k postupné koncentraci těchto podniků. Dále zemědělci v zemích jihu, zvláště ti nejchudší v Africe a částečně v Asii, jsou zemědělci, kterým se dostává velice málo podpory ve srovnání se zeměmi severu. A jsou to zemědělci, kteří jsou jen málo chráněni. Pokud se podíváte do Afriky, do západní Afriky, to je nejotevřenější region světa. Je tam prostě hranice asi 5% eh, cel, což je v podstatě nic. A to je tedy region, který je nejslabší z hlediska konkurenceschopnosti a zároveň region, který je nejotevřenější ve světě. A pochopitelně když eh, působíte někde, kde to zemědělství je tak málo chráněno, tak asi těžko můžete zvítězit v té celosvětové zemědělské bitvě. Chceme-li aby zemědělství všude ve světě fungovalo, tak samozřejmě je třeba chránit především ty, kteří čelí eh, problémům v té velké hospodářské soutěži. Afričtí venkované prostřednictvím svých eh, organizací se snaží tedy hájit rodinné podniky a říkají, vy nám vlastně eh, odmítáte to, co přitom stálo u zrodu vašeho úspěchu. To, jak fungovala SZP, společná zemědělská politika v prvních desetiletích a vlastně eh, nutíte nás do hospodářské soutěže, která je pro nás příliš těžká. Ještě bych chtěl zdůraznit, jeden bod a to je problematika e, zaměstnanosti jako taková třetí složka té trojí revoluce. Chci to zdůraznit, protože se asi shodneme na významu e, toho, že je třeba zintenzivnit zemědělství, je také na významu ekologie, kterou, na kterou dnes už všichni myslí, ale jen málo se často hovoří o práci, o zaměstnanosti. A tady je zase velký rozdíl mezi severem a jihem. V, tém, v té agrodemografické úrovni. To je i historický, má i historické příčiny. V Africe 65 lidí bydlí na venkově, v Ázii 50 až 55 a v zemích OECD je to méně než 5 ve Francii 3 v USA 1,7 a ve světě v průměru je to 40 ten přechod ze 60 na 3 v západní Evropě trvalo zhruba 150 let. A jaká je tedy situace se zaměstnaností dnes? Na celosvětově nám chybí zhruba jedna miliarda pracovních míst. To jsou čísla Mezinárodní organizace práce. Ehm, ehm, vlastně bývalý ředitel MOP hovoří o 1,1 miliardách pracovních míst, které chybí, aby tedy všichni měli přístup k práci nebo k ekonomice ehm, jak to bude do roku 2050. Do roku 2050 si můžeme udělat představu o potřebách pracovních míst. Už jsem skoro u konce. Jednak tady máme lidi, kteří zatím tady jsou jak vyloučeni ze společnosti, je jich tady zhruba 900 milionů. To jsou lidé mezi 15 a 65 lety, eh, kteří nemají práci. Eh, druhým Zdrojem hodnocení je demografický růst. Shodují se všichni na tom, že do roku 2050 bude ještě asi zhruba o, dva, o 2 miliardy lidí navíc. A pak tady je třetí vliv, a to je vlastně likvidace pracovních míst právě především v zemědělství. Pokud budeme pokračovat tím směrem k tomu modelu, že v zemědělství bude pracovat 3% lidí, tak to znamená vlastně ztrátu zase 2,6 miliard pracovních míst. A pokud od toho tedy odečteme lidi, kteří už tam nebudou spadat věkově, tak to je požadavek 1,7 miliard nových pracovních míst v nějakých jiných odvětvích. Pokud k tomu přičteme demografický růst, ty lidi, kteří teď nemají práci, uh, tak to znamená, že v roce 2050 budeme potřebovat dalších 3,8 miliard jiných pracovních míst, což je samozřejmě obrovské číslo. A e, tímto bych chtěl skončit ten model, kdy v e, aktivní populaci bude jenom 3% zemědělců. To představuje téměř neřešitelný problém při nejmenším pro Afriku a Eh, Asii. Je tady skutečně riziko, že ti venkova nebudou úplně vyčleněnou skupinou. Je tady velikou, velkým problémem příchod mladých lidí do zemědělství a já si myslím, že pouze rodinné zemědělské podniky, které jsou udržitelné, nám pomohou vyřešit ty, ty tři výzvy, které jsem představil na začátku svého vystoupení. Děkuji. Bardzo dziękuję za to przedstawienie tych międzynarodowych aspektów. Já vám děkuji za e, to, že jste vnesli do dnešního odpoledne mezinárodní perspektivu e, zemědělských rodinných podniků. Je velice zajímavé vidět, jak obrovské jsou rozdíly, jak obrovská je rozmanitost A teď by mě zajímalo, jestli někdo by chtěl v tuto chvíli vyjádřit nějakou připomínku či nějaký dotaz. Pan Egnu a potom další kolegové. Thank you, Chairman. Well, uh, this is addressed to... Děkuji, pane předsedo. Já mám takový komentář ke všem řečníkům. Myslím, že tady jsou takové dva způsoby, jak zemědělci eh, postupují ve Spojeném království bez ohledu na společnou zemědělskou politiku a související opatření a reformy. Jedna z cest je vertikální integrace, kdy prostě supermarkety chtějí úplnou dohledatelnost a rodinný podnik, rodinný zemědělec zjišťuje, že vlastně obětuje svou nezávislost, ale má tedy zajištěnou rozumnou cenu za svůj výrobek za předpokladu, že používá ty vklady nebo ty zdroje, eh, které eh, mu řekne ten supermarket, který chce mít zajištěnou dohledatelnost a chce vědět, odkud vlastně ty zdroje přesně pocházejí. Ten rodinný podnik pak může přežít v tomto scénáři, ale není tak nezávislý, jak by možná chtěl být tím ale, že to není úplně špatná cesta, protože to eh, umožňuje eh, třeba snížit množství dovozů. U dovozů supermarket totiž není schopen garantovat tuto dohledatelnost. A tohle je tedy taková cesta, která eh, teď se hodně vyvinula u nás. Vlastně, když před lety byl, před několika lety byl ten skandál s koňským masem, kdy se hovězí, eh, nebo konina prodávala jako hovězí a teď vlastně od té doby ta dohledatelnost je mnohem důležitější. Ti zemědělci třeba tradičně byli chovatelé vepřů, zjistili, že tam eh, třeba v souvislosti s touto výrobou jsou velká rizika. A co teď dělají? Dělají to, že své podniky pronájímají velkým uh, firmám, které chovají eh, eh, vepře a v podstatě už potom nejsou zemědělci, už jsou eh, vlastně to lidé, kteří prodávají svou pracovní sílu tomu podniku, velkému podniku, kterému tu, to zařízení a půdu pronajali. A to je další typ vývoje, k němuž dochází. Mě by také zajímalo, zda to, co teď řeknu, je případ i v jiných zemích. Zaznamenáváme ve Spojeném království takový odpor obyvatel vůči velkým eh, třeba eh, mm, eh, stádům. To znamená, pokud někdo chce mít třeba nějaké velké stádo krav, tak bude na to potřebovat speciální budovy a často místní obyvatelé jsou proti tomu i když třeba ty krávy budou chovány ve veškerém komfortu s použitím moderních technologií, i když tam bude třeba permanentně zaměstnán veterinář nebo zootechnik, tak eh, i když tam bude prostě třeba zařízení, eh, které bude potlačovat eh, pachy, přestože tohle všechno bude velice efektivní, ohleduplné k životnímu prostředí, ale už jenom to, že takové množství zvířat bude soustředěno na jednom místě, na to jsou u nás obyvatelé velice citliví a vlastně potom jsou, postaví se proti eh, nějakému územnímu rozhodnutí, které by to umožňovalo. A mě by zajímalo, zda někdo z panelistů má podobné zkušenosti ze své země. Děkuji. Děkuji, pan Vojčovský. Děkuji. Ehm, pan kolega Vojčichovský. Děkuji vám, pane předsedo. ty příspěvky, které jsme si vyslechli, byly velice zajímavé. Já děkuji eh, za příspěvky k tématice rodinných podniků v zemědělství. To je pro nás, pro všechny, velice zajímavé téma. Eh, u nás v Polsku je to téma eh, mimořádně důležité, protože v polské ústavě se říká, že zemědělství je provozováno zejména v rodinný, rodinnými podniky. A je to článek v naší eh, legislativě, eh, který potom sebou přinesl další zákony. A ono to vlastně úplně není pak v souladu s evropskou legislativou, pokud eh, takovýmto způsobem zemědělským rodinným podnikům dáváme speciální Eh, status, tak to vlastně eh, evidentně není v souladu s evropskými předpisy o svobodné konkurenci, volném pohybu eh, a tak dále a jednotném trhu. Takže by bylo potřeba asi v této souvislosti diskutovat také s Evrops- o evropské legislativě. Chceme svobodné zemědělství nebo chceme zemědělský průmysl ovládaný velkými koncerny, chceme chránit eh, rodinné podniky v zemědělství. Eh, pokud ano, tak tím vlastně chráníme také zvláštnosti evropského zemědělství jako takového, které chceme zachovat. Eh, zemědělská půda s tou souvisí eh, také otázka rozmanitosti Evropy. a rozmanitosti zemědělství v Evropě. My jsme se eh, s velkým úsilím bránili, ubránili tomu, že aby eh, část Eh, naší zemědělské půdy byla převzata zemědělskými podniky z jiných zemí v rámci Evropské unie, ale teď už je tady také eh, ta svoboda nakupovat zemědělskou půdu v jiných zemích. Eh, ve Francii si v podstatě může nakoupit zemědělskou půdu kdokoliv, ve skutečnosti to ale činí pouze francouzští zemědělci. Podobně je to v Německu a v dalších zemích ale a jsou tam mm, k tomu také patřičné právní úpravy. Ale v nových členských zemích e, taková ochrana dána není, tam nejsme chráněni před tím, aby bohatí e, cizinci skupovali naše e, zemědělské plochy. A Mm, není tady ani tak důležité, jaké národnosti eh, je ten kupující, ale hlavní je to, aby koupil tu půdu opravdu za účelem obhospodařování. Eh, je tady vlastně určitá nerovnováha eh, mezi zemědělci v nových členských zemích, kteří jsou na jednu stranu chudší a mají horší šance obstát na volném trhu a v konkurenci. A to sebou přináší právě potom prodej zemědělské půdy, což je problém, který se týká celé Evropské unie a nejenom jednotlivých zemí. Nebudeme schopni eh, v té východní části Evropy se eh, srovnat, srovnat krok s druhou částí Evropy. Východní Německo například eh, jako součást Německa je již dlouhou dobu v Evropské unii, ale stále je tady zapotřebí eh, dorovnávat ty rozdíly. Takže vidíme, že je zde velká propast, kterou nesmíme ztrácet ze zřetele. Velice mě zaujalo to, co zde bylo řečeno o e, geneticky modifikovaných organismech. Já jsem také toho názoru, že ti, kteří e, pěstují geneticky modifikované plodiny, by měli být vyloučeni z podpor e, poskytovaných Evropskou unii v budoucnosti se zamyslíme nad tím, budeme zamýšlet nad tím, co vlastně zemědělci chtějí. Chtějí pěstovat či vyrábět tradiční produkty, anebo chceme genově, geneticky modifikované produkty. E, ty bychom v žádném případě podporovat neměli. Děkuji. Děkuji vám. To byl skoro také další referát, váš příspěvek. A nyní má slovo další eh, kolega, pan Kapula Santos. Já vám děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat všem refera, referentům za jejich zajímavé příspěvky. Já pocházím ze země, kde drobní zemědělci jsou velice důležití. Pocházím z Portugalska, kde máme e, historicky e, opravdu e, dlouhou tradici drobného zemědělství v 19. století skončilo vlastně Eh, dědičné právo, kdy tedy eh, podniky přecházely automaticky na nejstaršího sena, syna a eh, od té doby jsou vlastně všichni dědicové rovnoprávní a od té doby také máme Portugalsko rozděleno na mnoho, mnoho drobných parcel. Já jsem byl spoluspravodajem pro reformu SZP a vždycky jsem říkal, že drobní zemědělci nemo, nesmí být eh, diskriminováni, protože právě oni jsou velice důležití právě v krizových dobách, jako jsou ty, kterými procházíme nyní. Ehm, mm, zemědělství často znamená pro rodiny druhý příjem, eh, které, který jim napomáhá k tomu, aby mm, zajistili svou obživu. Zemědělství je tedy velice důležité a já jsem velice hrdý na průběh a výsledek vyjednávání ke společné zemědělské politice. My jsme tady na tom spolupracovali s celou řadou kolegů a um, Zažili jsme také velký odpor eh, těch, kteří chtěli diskriminovat drobné zemědělce, ale přesto se nám podařilo eh, tento systém eh, zachránit, zavést příslušné limity a také opatření pro ekologizaci evropského zemědělství ale to pořád je ještě málo. Eh, já jsem si vyslechl, co říkala paní doktorka Plás, k čemu se vyjadřovala kriticky, pokud mluvila o strukturách zemědělských podniků, protože celá řada podniků nemůže přežít, pokud nebudou eh, se zabývat různými činnostmi. Eh, nemůže to přeci být eh, tak, že by eh, podniky byly odsouzeny k zániku, protože nebudou mít dostatek činností, kterými zajistit své přežití. Často zažíváme příklady u nás v Portugalsku za 25 let když eh, před 25 lety, když jsme přistoupili ehm, k Evropské unii, tak jsme měli 90 tisíc eh, farmářů, eh, kteří se zabývali produkcí mléka a teď jich máme 7 tisíc, máme jenom 7 tisíc podniků, které ale produkují eh, dvojnásobné množství mléka nežli těch 90 tisíc před 25 lety a pořád ještě jsme pod průměrem Evropské unie, co se týče obhospodařované plochy a také počtu chovaných zvířat, čili restrukturalizace je opravdu nevyhnutelná a proto bych se rád zeptal paní doktorky hm, Plas. Ehm, samozřejmě, že se nemůžeme na všechny podniky dívat eh, se stejnými měřítky, ale existují eh, malé podniky, kde to jinak nejde, než aby se eh, sloučili do větších jednotek, aby tedy hm, ty rodiny mohly hm, přežít důstojným způsobem a zůstat v zemědělství. A já se ptám paní doktorky Plásy, jestli tuto restrukturalizaci vlastně kritizuje nebo nekritizuje, případně od jaké velikosti považujete tu restrukturalizaci eh, za správnou. Děkuji. Pan eh, poslanec Jár, pan poslanec Kalinovský a to je, myslím, všechno. Eh, pan Járy, já začnu tím, že podpořím otázku mého předřečníka, ale asi z jiné perspektivy. Já jsem si zapsal eh, co se týče růstu, mm, v Německu eh, eh, došlo ke strukturální změně v zemědělství a k uvolnění mm, lidí. Eh, vlastně to byl předpoklad pro industrializaci, pro přesun lidí ze zemědělství jinam. Čili strukturální změna v zemědělství přispěla také k tomu, že průmysl zaznamenal obrovský pokrok. E, to bylo mm, vlastně jenom něco, co jsem chtěl předeslat. Rodinné podniky samozřejmě mají velkou výhodu ze strukturálního hlediska. Pokud chceme mít trvale udržitelné hospodářství, tak rodinný podnik samozřejmě ten faktor udržitelnosti e, sebou přináší sám o sobě. Rodinný podnik totiž se zakládá na celé generace. To je jeho velké plus um, na to bychom neměli zapomínat. Trvalá udržitelnost myšlení na generace dopředu, to je výhoda rodinných podniků, ehm, vlastně této jaksi právní formy. To je jeho pozitivum. Druhá věc, eh, to už řekli moji předřečníci, jak eh, to je problém s definicí? Jak velký je podnik, aby to byl rodinný podnik, eh, z jakého hlediska je definovat a tak dále? Částečně Eh, eh, tady máme mm, ten eh, jev, že máme vysokou nezaměstnanost a, a současně mm, bráníme rozvoji zemědělských rodinných podniků, které by mohly té nezaměstnanosti čelit potom, když se samozřejmě pronajímá nebo prodává půda do zahraničí, tak eh, domácí zemědělci ztrácejí své šance a tak dále. Teď se dostávám ke své otázce. Už to tady zaznělo. Mm, co je špatného na růstu vlastně? To je moje první otázka. A druhá otázka? Ehm, já mám obavy. Na jedné straně sám jsem říkal, že rodinné podniky mají své pozitiva, svá pozitiva a samozřejmě eh, se mohou stát centrem eh, politiky a cílem politiky. Ale současně mám strach, pokud stále mluvíme o ochraně, stále chceme něco chránit, tak to nesmí vést eh, vlastně k určitému um, odstínění nebo izolaci. E, I rodinný podnik eh, má právo na vědecko-technický pokrok a i rodinný podnik má právo na strukturální změnu a na pokrok. A nyní otázka k paní doktorce Plas, jak to teď uvést v soulad? Jak byste e, nadefinovala e, ten směr, tu tendenci, kam, kterou se máme e, vydat? strukturální změny probíhají, ale jsou dobré nebo jsou špatné, jak kam je vlastně zařadit. Já vlastně nevím, jaké politické řešení by bylo přiměřené. V třech kvestiach. Děkuji, pane předsedo, pan Kalinovský. Já mám tři krátké otázky. Jednak eh, ty změny, které eh, sebou přinesla změna struktury v Polsku. V Polsku eh, máme 800 tisíc dodavatelů mléka a nyní měli jsme 800 tisíc a nyní máme jenom 118 tisíc a to je za 20 let došlo k této změně, k tomuto vývoji. Tato změna tyto změny půjdou dál, tato tendence bude pokračovat. A já mám pocit, že eh, nechceme kopírovat eh, situaci, která je v západní Evropě, například v oblasti nezaměstnanosti. Nechceme vůbec dojít do takového stavu, v jakém eh, se nachází v západní Evropa. A další věc. Nemůžeme se orientovat jenom podle statistik. Eh, řekl bych směrem k paní Plas. V Polsku máme 1,4 milionů eh, osob, které eh, jsou příjemci pladeb a to je statistika, to vyplývá ze statistik. Ale Eh, situace se vyvíjí a já si myslím, že existuje celá řada příjemců pladeb, kteří vůbec zemědělství neprovozují. Oni jsou vlastníci zemědělské půdy nebo zemědělských podniků, ale sami v zemědělství vlastně nepracují. A další věc. V Polsku Eh, máme určité obavy související také s obchodováním se zemědělskou půdou. A tyto obavy jsou takové, a to navazuji na svého polského eh, předřečníka, že již před eh, přistoupením k Evropské unii eh, některé dánské nebo francouzské podniky eh, se pokoušeli za využití nejrůznějších právních nástrojů získat zemědělské plochy to byla doba strukturálních změn v zemědělství. A já si teď kladu otázku, jak eh, vlastně v praxi eh, jsou tyto nástroje eh, využívány. To je také otázka, nad kterou se musíme zamyslet. Další otázky asi nemáme, ne, ještě se hlásí jeden kolega. Polish farming. I'll just let... Mě tady zaujalo to, co tady zaznělo o polském zemědělství. Někdo tady řekl, že teď hodně lidí v Polsku žádá o dotaci, ale vlastně ani neobdělávají tu půdu, kterou vlastní. A co se tedy děje? Co se děje s tou půdou? Obdělávají někdo jiný? Můžete tohle trochu vysvětlit? jest, jest uprawiana może trochę nie inaczej, nie tak intensywnie. Ano, je to tak, že e, možná to bylo nepřesné, někde to není e, úplně intenzivně obděláváno, možná to nějak uniklo v překladu, říká pan předseda. Tak jak řekl pan przewodniczący, ta země je uprawiana. Tak jak říkal pan předseda, ta půda se obdělává, ale Není tam nějaký oficiální nájem té půdy? V té chvíli vás děkuji, oddajme głos našim e, Děkuji a teď má slovo, e, mají slovo naše panelisté. Poprosím je o stručnost. Ja, ich danke für Ihre vielen Beiträge, Statements und auch. Äh Já vám děkuji za vaše názory a za další příklady. Uh, které jste uvedli. A je vidět, že to, co jsem říkala, Eh, že ty statistiky, mm, že to, co jsem říkala o těch statistikách, je pravdivé, že nemohou podchytit celou různou, celou škálu, celou tu různorodost evropských zemědělských podniků. Já jsem dnes nechtěla nic kritizovat ani hodnotit, já jsem chtěla jenom ty příklady uvést, protože eh, když mluvíme o zemědělských rodinných podnicích, tak to nemusí znamenat, že jsou to malé podniky, že jsou to drobní zemědělci. To jsem chtěla ilustrovat. Eh, to bylo pro mě velice důležité. Pokud se ptáte, jak já se dívám na tento vývoj, tak bych eh, se podívala hodně daleko. Podíváme se na Nový Zéland, kde když došlo k eh, liberalizaci eh, trhu s mlékem a s dobytkem, tak vidíme, že produkce mléka na Novém Zélandě je nyní teď tak konkurenceschopná, že to je sen pro všechny ostatní země. Všichni se tam dívají plně závisti a říkají, ti to zvládli, oni jsou konkurenceschopní a ty podniky, které tam dnes jsou, tak jsou hospodářsky stabilní, obstojí v konkurenci a podařilo se jim to. A co se stalo z těch, kteří tehdy odpadli v rámci té liberalizace? To je dobrá otázka. A já bych eh, nechtěla nějak ukvapeně eh, to hodnotit. Eh, vy jste, pane Santoši, mluvil o Portugalsku, eh, o mnoha podnicích, kteří byli, eh, které museli skončit. Eh, ono to zní po, jako velmi rychlé strukturální změny, ale otázka je, Mm, myslím, že je třeba se na to dívat eh, pozitivně i z hlediska stárnutí zemědělců. Možná, že mnoho z nich ukončila činnost, protože prostě zestárli a ne, neměli další generaci, která by se té práce ujala. Třeba to vlastně bylo i, bylo i pozitivní, protože jenom ty podniky, které se udrželi, tak eh, pokud jich je méně, mohou um, hospodařit efektivněji. Já neříkám, co je dobré a co je špatné, ale eh, pan Jár eh, vlastně mluvil o, to, o té ochraně, která není vždy nutná. Ano, já jsem velký přítel vývoje trhu ehm, když nějaký podnik eh, na nějakém místě neobstojí v konkurenci, tak potom prostě je pozitivní, když eh, se přeorientuje v rámci strukturálních změn někam jinam. Já teď nechci nějak lobovat eh, v tom smyslu, že tak a tak velké podniky bychom měli podporovat a jiné ne. Já jsem chtěla jenom ukázat, jak obrovské jsou mezi námi rozdíly v Evropě a e, myslím si, že je nutné podívat se, kde máme jaké podniky a jakým požadavkům musí čelit, jaké musí splnit a prostě proto, aby trh fungoval dál a abychom trh stále více mohli otvírat. Já vám děkuji za vaši odpověď a dávám slovo kolegovi. Mm, answer to some of the mohu odpovědět na některé otázky. Jen některé z prvků, které zmiňujete, pokud jde o situaci rodinného zemědělství v Evropě, se podobají tomu, co se děje v Africe. Jeden z problémů zemědělců v Africe je přístup na trh. A příležitost přístupu na trh v dobře organizované struktuře a situaci. A my jsme přesvědčeni, že existuje místní trh pro místní výrobky. A když eh, hovoříme o podpoře pro zemědělce v Africe nebo Ázii nebo Střední Americe, nebo Jižní Americe, tak si nemyslíme, že budeme podporovat vývozní trh. Prvním krokem je soběstačnost, to znamená přístup k potravinám pro místní zemědělce a rodiny. A v takové strukturální organizaci přístupu na trh my navrhujeme je model rozvoje na místní úrovni, ale po zkušenostech, které máme v Itálii či v Evropě v posledních 20 letech, řada problémů, kterým čelí Afrika, jsou problémy zemědělské. A v Evropě v 50. 60. letech minulého století byla stejná situace. Pochybnosti týkající se organizace, přístupu k úvěrům, situace týkající se přístupu na trh a kvalifikace. A konečně společenská hodnota zemědělství. Co se děje v Keni, kde působíme? zemědělci byli schopni investo, investovat do vzdělání svých dětí a potom přicházejí o možnost mít pracovní sílu na svých eh, hospodářstvích. Protože děti, zejména chlapci, jakmile se jim dostane vzdělání, se rozhodnou, že už nechtějí pracovat v zemědělství, protože to není přijatelná práce. Takže my musíme změnit zemědělský model. A to se děje v Itálii. A my jsme svědky toho, že například jediná fakulta, kde roste počet studentů, je zemědělská fakulta, což je zajímavý vývoj. A já zde nevidím problém jakosti a dohledatelnosti výrobků z Afriky. Nyní to není aktuální. A není to aktuální ani v krátkodobém výhledu existují i další problémy rozvoje a spolupráce. Děkuji. A poslední řečník. První poznámka k otázce anglického kolegy žijeme v systému světového potravinářského systému, tedy masová výroba, masová spotřeba, masová distribuce. A to vše organizováno VTO, která chrání tento postoj. Světový potravinový systém má výhody, zejména co se týče ceny a dále, pokud jde o přístup a také přece jenom pokud jde o hygienickou bezpečnost, i když nastávají potíže, které jsou četné, ale obecně je méně mrtvých z titulu potravin než v úplně rozdrobeném systému. Nevýhodou je, že tento systém má negativní externality společenské a v oblasti životního prostředí. To, to jsem se snažil vyjádřit tom smyslu, že víme, že dochází k ničení přírodních zdrojů, znečištění spodních vod a podobně, což souvisí s určitým modelem. A společensky existují i problémy koncentrace a vyloučení určité části osob. To je taková je realita a to, co se objevuje tak trošku všude ve světě, je budování tedy územních potravinových systémů, které fungují podle jiné logiky a které napojují zemědělství na určité území, kde jsou vytvářeny určité obchodní okruhy na regionální úrovni, které přibližují výrobce a spotřebitele. A větší pozornost je věnována zaměstnanosti, protože to vše probíhá na základě vztahu v mezích blízkosti a ty systémy nejsou nějakými návraty do minulosti, ale jsou možná postindustriální, protože se s tím setkávám v našich zemích, ale také ve Spojených státech. Mm, malé, počet malých změnských podniků neklesl. Spíš eh, střední podniky trpěly krizí, ale ne ty nejmenší. Protože ty nejmenší mají možnost eh, jít směrem k tomu systému, pokud nejsou úplně izolovány od trhu. Takže tyto územní systémy si zaslouží podporu a těší se přízni části spotřebitelů za kvality, dohledatelnosti, diverzity, protože máme často samotného zemědělského výrobce před sebou. Takže tím se teď zabýváme a mám pocit, já jsem zkoumal regionální politiky ve Francii, v našich 22 regionech, a všechny jsou si podobné a všechny jsou právě pro tento model. To je první otázka. Pokud jde o ty ostatní, ta druhá je důležitá také. Kolega už je pryč, ale pokud jde o minulost eh, ústavy a práva, nevím, zda by to mělo řešit právo, tedy obhajobu, ochranu rodinných eh, zemědělských eh, provozů. Došlo k reformě zemědělské politiky ve Francii, kde, došlo k převodu veřejné moci na eh, organizace výrobců a tehdy ministr Pizany udělal vlastně, kdy domácnost vlastně představuje eh, základní jednotku a i politika půdní se kolem toho organizovala. Dochází k dohledu nad půdou, zabránili jsme velkému kumulování majetku a je pravda, že jsme upřednostňovali tak u těch organizací, které zpravovaly půdu, vlastně upřednostňovali děti zemědělců, syny zemědělců a došlo k určité progresivitě. Poslední bod, k posledním otázkám. Ano, končím velikost eh, zemědělských podniků, eh, počet zaměstnanců a podobně, a že malí mají zmizet a tak. Eh, není to jenom otázka zemědělská, je to otázka, která souvisí s trhem práce. Pokud máte vše, co potřebujete pro vlastně zaměstnání osob, které opouští zemědělství, tak není problém. Máme zeměstí 3%. Strukturální zaměstnanost se objevila v 70. letech a ne dříve ta agrodemografická, ten agrodemografický pokles už proběhl. Ten převod proběhl v období, kdy došlo k industrializaci a vytváření nových služeb. Takže nedošlo ke strukturální nezaměstnanosti, ale dnes existuje trvalá strukturální nezaměstnanost 3-4 milionů osob, tak eh, si nemyslím, že by malí zemědělci měli působit někde jinde a brát práci a vlastně sami se ocitnout eh, ve špatné situaci. Tedy v zemědělství dochází k velmi malým úsporám z řádu. Pokud jde o společnost, tak eh, není rozhodující, že jsou potřeba velké plochy. Je lepší mít 3000 jedno, jednohektarových podniků než jeden který bude mít 3000 hektarů. Když se podíváme na výrobu, zejména pokud je problém s nezaměstnaností, a pokud můžeme vytvářet družstva, se spojovat, slučovat, mít společné organismy pro uvádění na trh a prodej, tak eh, ty úspory z řádu zmizí, ale můžeme na základě velmi intenzivních eh, zeleninových produkcí mít takové výroby, které budou životaschopné, tedy málo úspor z řádu, ale představa, že jsme efektivnější z tisíci hektary oproti deseti hektarům, to platí v letectví, samozřejmě v velkých oblastech průmyslu a nikoli v zemědělství. Zamykám, to bylo posunování. Děkuji mnohokrát. Tak to byl tedy závěr tohoto eh, panelu. Děkuji vám za účast a teď zase na chvilinku jenom přerušíme tak, abychom mohli eh, pozvat eh, za předsednický stůl nové panelisty. Čeká nás totiž část věnovaná samotným zemědělcům a myslím, že to skutečně bude ten nejlepší závěr, když se dozvíme, co si samotní zemědělci myslí o tom všem, o čem jsme tady hovořili. Rád bych tedy pozval pana Štefla z České republiky, paní Schwarzman z Rakouska a, a pana Adamse z Lotyšska.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 Proszę Państwa, jesteśmy gotowi, możemy zaczynać. Tak jsme připraveni, takže můžeme začít. Ještě jednou vás tady vítám. Jak jsem říkal, toto bude skutečně ten nej, to nejlepší zakončení našeho slyšení. Nejprve bych tedy dal slovo panu Šteflovi z České republiky. Víme, jaké, jaká specifika má e, zemědělství ve vaší zemi a máte za sebou ten komunistický systém, transformaci a podobně. Takže máte slovo. Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Jan Štefl, jsem farmář z České republiky hospodařím na 416 hektarech půdy v ekologickém režimu a 135 hektarech v klasickém režimu. Na farmě hospodařím se svým bratrem a našimi manželkami, které vedou veškeré administrativní práce. Od roku, od roku 2011 s námi také na plný úvazek pracují i můj a bratrův syn. Chováme přes 100 kusů masného skotu Kromě klasických plodin pěstujeme i 20 hektarů brambor na škrob. Naše firma se také zabývá službami v zemědělství, kdy nabízíme zejména sázení brambor, polní práce, sečení luk a sklizeň obilí kombajny. Jsem zde také jako zástupce stavovské organizace sedláků, to je Asociace soukromého zemědělství České republiky, která združuje zhruba 2500 zemědělců a další organizace, jako jsou Svaz chovatelů ovcí a kos, Svaz vlastníků půdy, Asociace chovatelů koní, Asociaci farmových chovů jelenovitých České republiky nebo selskou jízdu. Naše organizace funguje od roku 1998, kdy se vydělila z celorepublikově působící agrární komory. Reprezentujeme klasické rodinné farmaření. Věříme, že je to model, který je optimální pro trvale už udržitelný způsob hospodaření i existence na venkově ve své podstatě. Z agrární komory naše asociace vystoupila hlavně proto, že vedení České agrární komory zcela ovládli a dosud ovládají především zástupci těch největších zemědělských podniků s výměrami několika tisíc hektarů. Tito zástupci řeší především ziskovost jejich velkých farem, na rozdíl od nás, kteří na venkově nejen podnikáme, bydlíme, žijeme, ale také se chceme starat o krajinu, venkov, venkovský život a předat vše naší další generaci v dobrém a perspektivním stavu. Pro rok 2014, to je rok rodinných farem, jsme sestavili 12 témat jako asociace soukromého zemědělství, která jsme nazvali souborně Křížová cesta českého sedláka – Rok 2014 není jenom rokem rodinných farem, ale také ekumenickým rokem rodiny. Věříme, že síla rodinných farem je zejména v tom, že za první, na rodinné farmě se předává půda mezi generacemi. Za druhé, rodinná farma má zájem na obnově rybníků, studánek a přirozených protierozních opatření v krajině. Rodinná farma je osvědčený způsob hospodaření po staletí, za čtvrté, rodinná farma pomáhá vytvářet přirozené vazby na venkově. Za páté, rodinná farma se snaží předcházet znehodnocování půdy. Rodinná farma může nabízet produkty přímo ze dvora. Rodinná farma žije přímo na venkově po staletí. Rodinná farma má blíže k přirozenému chovu zvířat. Rodinná farma aktivně obnovuje krajinné prvky ve svém okolí tvoří přirozené vazby mezi zemědělstvím a venkovskou komunitou. Rodinná farma nabízí také venkovu pracovní místa a respektuje zdravý selský rozum. Česká republika je stále typická takzvanou duální strukturu zemědělství, kde vedle sebe stále fungují dva, co do způsobu hospodaření zcela rozdílné subjekty, se zcela rozdílnými příležitostmi, náklady či postavením na trhu. Jsou to za A velká zemědělská družstva či jejich nástupnické organizace, která nejsou združením jednotlivých, nejsou združeními jednotlivých zemědělců, ale společnou, společnostmi hospodařícími na obrovské ploše pronajaté půdy v řádech tisíců hektarů, zejména těch vlastníků, kteří se po sametové revoluci v roce 89 nerozhodli, že si pro navrácení svého majetku z kolektivizovaných družstev. A za druhé, zde hospodaří rodinné farmy, které z většiny vznikly až po roce 1989 tím, že rodinám byla z původních komunistických družstev navrácena půda, zařízení a budovy, často ve velmi dezolátním stavu. My tu mám připravenou, jestli mi to podaří zprovoznit malou prezentaci, ale asi ne teda. Počkejte, zkusím. Jo, už jo. Tady, takže. Já, já, okay, okay, už, já, tak. Takže tady vám mezi řeči ukážu prezentaci, eh, jak se vyvíjely rodinné farmy, v jakém stavu byly navráceny farmy našim, eh, našim zemědělcům po hospodaření komunistických eh, zemědělských družstev a jak ty farmy vypadají po tom, co na nich už hospodaří naši farmáři zhruba 10 až 20 let. Tyto farmy od roku 1990 museli vzkřísit z nuly to, co dnes můžeme v České republice hrdě hájit jako rodinné farmaření s vysokou perspektivou do budoucna. To, jak rodinné farmy v České republice vypadaly na začátku 90. let, vidíte na těch fotografiích, které se vám pokouším pustit. Na závěr bych chtěl říct, že pokud byste se mě zeptali, co nyní nejvíc tíží české rodinné farmy, pak je to smutná skutečnost, že České ministerstvo zemědělství zatím odmítá využít všech možností pro finanční podporu menších a malých farem. Říkám rodinných farem, protože si myslím taky, že jak tady byla ta diskuze, co to vlastně je rodinná farma, tak eh, ta má ty svý specifika, ale myslím, že bychom měli mluvit o eh, o jisté podpoře malých farem. A netroufnu si přesně říct číslo, ale myslím tím, že by to měly být farmy zhruba od 6, 10 do 30 hektarů, možná do 50 v některých zemích. Eh, jak jsem už říkal, je, je ta smutná ta zkušenost, že České ministerstvo zemědělství zatím odmítá využít všech těch možností pro finanční podporu menších a malých farem, tak jak to nabízí Evropská unie a v Čechách prosazuje prakticky naprosto rovnoměrnou podporu všem zemědělcům bez rozdílu v obospodařené v obhospodařované výměře. My si myslíme, že se zcela chybně opomíjí zejména nefinanční, nefinanční přímos, přínos malých rodinných farem pro společnost, zemědělství i krajinu. Takže já vám děkuji za pozornost. Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu. Mnohokrát děkuji a nyní poprosím paní Schwarzman z Rakouska, aby se ujala slova. geschätzte Damen und Herren. Vážené dámy, vážení pánové, já eh, děkuji Evropskému parlamentu a, a OSN, eh, které vyhlásili eh, rok rodinných zemědělských podniků a díky mnoha akcím v, rám, v tomto rámci můžeme ukázat na úspěchy rodinného hospodaření v zemědělství. V, v včerejší úspěch je řešení pro zítřek, protože e, lidi a lidskost e, podpořené politikou a kapitálem jsou tím, co vede k úspěchu. E, co jsou e, není dobré, když by rodinné podniky z důvodu nedostatečné konkurenceschopnosti byly vytlačeny z trhu dostatečně eh, včas eh, se zabránilo takovému vývoji. Ve společnosti se eh, objevuje potřeba trvalé udržitelnosti, přehlednosti a bezpečnosti potravin. toto toto cítění obyvatelstva a tato potřeba žít zdravě vlastně zase přináší zaměření pozornosti na zemědělství. O tom jsem přesvědčená. Když vám teď budu říkat, kde žiji já, kde žije moje rodina a kde hospodaříme, tak eh, vás to určitě neuvidí, neudiví. Eh, my žijeme poblíž Bodamského jezera a provozujeme eh, rodinnou farmu 11,5 hektaru. Eh, máme eh, hovězí, chováme hovězí dobytek, eh, můj muž pracuje také mimo zemědělství, spolupracujeme s několika okolními zemědělci, provádíme vlastně chov dobytka almským, alpským způsobem, Eh, a vyrábíme potom také eh, alpský sír. Eh, další služby, to je například, že nabízíme z stanici, kde se podávají, podávají snídaně a svačiny přímo ze dvora z našich produktů. Já si myslím, že to je jeden kamínek v mozaice e, různorodého zemědělství v Rakousku. E, ke struktuře našich podniků v Rakousku. My máme 173 317 zemědělských podniků v Rakousku a z toho dvě třetiny e, jsou e, rodinné podniky. E, máme průměrnou velikost 19 hektarů a jenom 5 zemědělských podniků v Rakousku má více než 100 hektarů průměrně eh, dvě 5 osob žije eh, na každém zemědělském, v každém zemědělském podniku u nás a 99% z toho jsou zeměděl, eh, promiňte, jsou rodinné podniky. 36% z toho vedou ženy a mm, to jsme na třetím místě v Evropě za Lotyšskem a Litvou. 70 zemědělských ploch eh, se nachází ve znevýhodněných eh, oblastech a spadají eh, do horských oblastí podle kategorizace EU. Tyto struktury, drobné struktury, mají své kořeny v historii zemědělství v zemských oblastech. Jsou to multifunkční zemědělské podniky. Mají tři pilíře, jednak je to výroba potravin, a sice eh, klase, eh, klasickým způsobem my na místo masového, masové eh, výroby. Je to, jsou to struktury regionální a přehledné. Druhým pilířem to je u nás zachování a pe- krajiny a péče o krajinu e, za účelem zajištění e, trvalé udržitelnosti eh, této krajiny jako eh, místa sídelního a také rekreačního. Já si myslím, že jenom díky zemědělským rodinným podnikům je možné pečovat o tuto horskou krajinu a zpřístupnit ji také veřejnosti. A třetím pilířem jsou eh, služby ehm, farmářů, jednak je to agroturistika, je to přímý prodej, ehm, je to Eh, přímý prodej tedy eh, zemědělských produktů, eh, využívání přirozených schopností lidí a nikoliv tlačení na cenu. Všechny tři tyto pilíře zajišťují takové zemědělství, které slouží obyvatelstvu, a zemědělským podnikům eh, také dává širší možnosti příjmové. Jenom v této konstelaci je zemědělství eh, v eh, horských oblastech života schopné a jenom tak je schopné splnit také společenskou společenské i politické výzvy. Tento koncept zemědělství je podporován z Fondu pro rozvoj venkova. Toto je u nás um, dotováno velmi dobře v Rakousku, protože uh, Rakousko hraje vlastně určitou průkopnickou roli v rámci Evropské unie, co se týče využívání um, různých um, zdrojů, uh, také co uh, nejen přímé dotace, ale také dotace pro vzdělávání v oblasti zemědělství, dotace pro malé podniky, které pomáhají těmto podnikům k přežití. E, tento příklad z mé vlasti ukazuje, jaký potenciál se skrývá v rodinných zemědělských podnicích, ale také jaká rizika se zde skrývají. Je to jednak mm, vlastně zachování e, rodiny. Člověk potřebuje motivaci, e, potřebuje ale také vlastně mm, určité společenské zázemí. Rodinný zemědělský podnik myslí na budoucí generace a snaží se předávat to, co, co jsem se sama naučila, chci předávat dál pečlivě e, a citlivě, zacház, citlivé zacházení e, s přírodou je v tomto systému obsaženo. Eh, farmářské rodiny a rodinné podniky jsou hlavní davizou eh, našeho venkova. Oni zajišťují kvalitu života eh, v těchto oblastech. Proto Evropa a členské státy mají před sebou tu výzvu, aby Eh, rodinné podniky zachovaly jako stabil a upevnily jakožto stabilní prvek venkova, rozvoje venkova a zemědělství. Je důležité, aby politika chránila regionální specifika eh, aby eh, umožnila spravedlivý Eh, přístup k těmto podnikům a aby bylo umožněno také čerpání celého řetězce hodnot v regionech. To jsou základní prvky a nesmě, nemí, nesmíme zapomínat na to, že eh, rodinné podniky v zemědělství eh, nemohou ztrácet svou motivaci a nemohou být bržděny ve své motivaci a ve svém nasazení byrokratickými brzdami. Jedině tak eh, bude zachován tento úspěšný model eh, vytvář, vyrábění a dodávání eh, zdravých a bezpečných potravin v Evropě. Děkuji. Bardzo dziękujemy. Rozumiem. Děkujeme. A já vidím, že něk, Někteří eh, posluchači si zapsali vaši adresu a pojedou k vám na dovolenou. Já teď poprosím eh, referenta z Lotyšska, pana Adamse, prosím. Labdien, mans vārds ir Kaspars Ādams, esmu no um, Latvijas. Dobrý den, jmenuji se Kaspars Adams, jsem z Lotyšska. Je mi jenom 28, jsem tedy 28 let star nebo mlad, podle toho, jak se na to díváte. Eh, pracuji na eh, venkově v zemědělství se svými rodiči, máme tedy malou farmu a jak vidíte z mého životopisu na tom prvním obrázku, tak eh, vidíte tedy, jak je veliká ta naše farma. Moji rodiče se tomu začali věnovat v roce 1994 chovem hovězího dobytka. Teď máme vlastně 300 kusů, 600 hektarů, z toho 300 hektarů je v našem vlastnictví a 300 hektarů máme v nájmu. 600 hektarů to se vám možná zdá hodně, ale když to srovnáte třeba eh, s mm, tou výměrou eh, podniků. Eh, v jiných zemích tak to není tolik. V Lotyšsku totiž je, je hodně půdy, která mm, je není využitelná k zemědělství a my tedy se snažíme ji postupně uspůsobovat k zemědělství, kultivovat ji tak, abychom pak ji mohli využívat eh, pro eh, zemědělství. Takže ta naše situace je trochu jiná než třeba v Německu, kde samozřejmě to zemědělství je rozvinutější. Moji rodičům je kolem 50 a takže někdy máme trochu názorové střety. Já mám určité eh, ambice v tom zemědělství, chci dělat na té farmě ještě i jiné věci a proto v roce 2010 s pomocí rodičů jsem zřídil vlastně místo, takové aukční místo pro prodej eh, eh, dobytka a je to vlastně jediné takové aukční místo v hm, pobaleckých zemích, ale k tomu se ještě dostanu. Můj dědeček byl také farmář od roku 1954. Působil v mlékárenství a potom se začal věnovat chovu dobytka, vlastně začal pěstovat francouzské druhy šarole a Eh, já jsem vlastně od dětství už tak nějak také byl předurčen k tomu, že budu taky pracovat v zemědělství, takže jsem se vždycky účastnil různých prací, rodinných setkání, kde se rozhodovalo o tom, jak se naše farma bude vyvíjet dál, tak abych se vlastně mohl poučit třeba i z chyby svých, eh, z chyb svých předchůdců. A já tedy Věřím, že každý se musí eh, najít své vlastní místo v tom eh, zemědělství. Pro mladé eh, je to někde trochu problematické žít na venkově. Pokud tam jenom žijí, tak je tam asi nic nebude držet a raději půjdou do města za prací. Má-li být nějaká rodinná farma úspěšná, pak podle mého názoru je třeba najít nějaké, nějaké styčné body s rodiči. Pokud jste mladí a chcete e, něco dělat, tak samozřejmě potřebujete pomoc rodičů. A je tady ale i mnoho nových mladých eh, zemědělců, kteří začínají od nuly. A pro ně je pak důležité, aby někde našli nějakou podporu. A myslím, že skoro ve všech členských státech Existují nějaké organizace, které pomáhají s výměnou zkušeností, eh, osvědčených postupů a tato spolupráce se postupně rozšiřuje a já to považuji za velmi důležité. Myslím si, že pro mě je také důležitý pocit, že pak jednou třeba ten zemědělský podnik budu moci předat svým dětem. Uh, a já vlastně proto jsem také začal organizovat ty aukce dobytka, protože díky tomu se ten dobytek prodá za co nejvyšší cenu. Dovolte, abych zmínil několik e, čísel, co se týče chovu hovězího dobytka v Lotyšsku. V průměru e, má farma e, zhruba 20 kusů. V Lotyšsku je celkem 744 různých chovů a samozřejmě ta jejich velikost se velice liší. Já mám kamaráda v Dánsku a ten mi říká, že že tam jejich farmy jsou eh, mnohem menší, tedy ne v Dánsku, ale v Nizozemsku, ale v Lotyšsku Eh, je celkem běžné, že máme poměrně velké eh, farmy, vidíte, že v průměru 50 hektarů. My 90% eh, hovězího vyvážíme, protože u nás není příliš velká tradice konzumace hovězího a navíc ta ekonomická situace také není příznivá, takže a to hovězí je drahé, takže se zaměřujeme na vývoz. Pokud jde o ty a aukce, to je vlastně moje dílo. V Evropě to asi není nic nového, ale pro pobaltské země je to no, novinka, nové řešení, jak obchodovat s hovězím dobytkem. Máme tedy eh, združení, kde je zhruba 700 eh, zemědělců a spolupracujeme i s různými združeními. Nejsme ale nějaké družstvo, my nefungujeme jako družstvo. Eh, v s nějakou právní subjektivitou, protože eh, v Lotyšsku eh, jsme zaznamenali případy, kdy vznikla družstva, pak zkrachovala, nikdo za to nenesl odpovědnost a já proto jsem se rozhodl pro jiný způsob fungování. Takže já organizuji takovouto aukci, dražbu dobytka a kdo se toho chce zúčastnit, tak může. A eh, postupně to začalo být velice populární a účastní se toho nejen lotyští, ale také litevští, estonští, Eh, farmáři. Tady vidíte obrázek toho, jak působíme. My jsme vlastně zrenovovali staré zemědělské podniky ze sovětských dob a využíváme je. Problémem je, že tím, jak se farmy zvětšují, tak potřebují proto také nějaké finanční zdroje pro ten růst. A Eh, pro malé zemědělce je to poměrně těžké získat úvěry, získat finanční prostředky. Takže ty, eh, ty průměrně veliké farmy se nerozvíjejí tak rychle jako ty veliké. A proto se lidé snaží nějak pomáhat a já právě pomáhám těmito aukcemi dobytka, protože to pomáhá právě těm malým zemědělcům, aby mohli prodat ten dobytek za lepší cenu. Protože kupujícím je pak jedno, kolik ten daný farmář má kusů, protože vlastně na té aukci jich je hodně a pro ně, pro ty jednotlivé farmáře je potom jednodušší prodávat. Uh, Obecně ale stále čelíme mnoha problémům v zemědělství a abychom je mohli řešit, tak potřebujeme přitáhnout vzdělané mladé lidi do zemědělství. Na vzdělávání se nesmí zapomínat. V loňském roce vznikl eh, projekt EU pro mladé zemědělce, a v Lotyšsku díky tomu vzniklo 50 nových eh, zemědělských podniků, které založili mladí lidé, absolventi univerzity, kteří se rozhodli, že tedy navážou na práci svých rodičů a budou pracovat v tomto odvětví. Další věc, na kterou nesmíme zapomínat, zvláště v Lotyšsku, je skutečnost, že ten venkov není jenom nějakým sociálním aspektem v tom smyslu, že zemědělci poskytují pracovní místa, nakupují od jiných zemědělců, prodávají svou výrobu dalším. Ale venkov potřebuje být atraktivnější jakožto prostředí, jakožto krajina. Poslední takový problém, kterému čelíme na e, venkově, jsou bioplynové stanice. Ta myšlenka sama o sobě samozřejmě je dobrá, ale je dobrá pouze tehdy, když se do toho zapojí i zemědělci když eh, prostě to budou eh, třeba zemědělci, kteří mají mléčnou farmu a vlastně to, co eh, nějaký ten odpad mohou využívat eh, k produkci bioplynu v obecný prospěch. Ale zatím to vypadá tak, že ty bioplynové stanice eh, prostě chtějí budovat lidé, kteří nemají se zemědělstvím vůbec nic společného. A v tom regionu, kde pak ta bioplinka je postavená, tak eh, potom v okruhu 50 kilometrů eh, je obtížné kupovat pozemky, protože ta cena se rázem eh, trojnásobí, zvýší se i cena surovin. Zatímco ceny produkce se tak rychle nezvyšují. V mém regionu před dvěma lety byl takovýto projekt bioplynové stanice, ale místní orgány nakonec eh, to zamítly. Ale jsou, jsou oblasti, kde se takovéto bioplynové stanice postavily, nevlastní je zemědělci a ten vliv eh, na tu danou oblast je spíše neblahý. Na závěr bych eh, chtěl zdůraznit, že prostě množství půdy se nedá eh, nějak změnit nebo ovlivnit, ale měli bychom se tedy zaměřit na to, co změnit můžeme. Půda by měla být využívána k zemědělství a zemědělci by měli mít dostatečné vzdělání. Nejdůležitější samozřejmě je, aby na venkově a v zemědělství zůstali mladí lidé. Děkuji. Bardzo dziękujemy, dziękujemy za ciekawe. Děkujeme vám za zajímavé prezentace. A teď máme 17 hodin a pár minut a určitě dáme příležitost. Já jsem většinou velmi stručný. Chci se zeptat eh, řečníka z České republiky. Řekl, že rodinné farmy zabrání ceně, ceně znehodnocení půdy a v, v Velké Británii roste cena půdy. Proč by klesala cena půdy. Možná se to nějak nepovedlo s překladem, ale eh, vy říkáte, že ministr zemědělství brání také podpoře finanční. A vy byste měli dostávat podporu na, na, na zemědělský podnik, jednotnou platbu úžasný úspěch v Rakousku, 11 hektarů a máte takovýto podnik, určitě prodáváte vlastně hotové výrobky do malobchodní sítě. Je blízko vás nějaké velké město, nebo za vámi jezdí lidé. Žít z 11 hektarů, to je úžasné. A Lotyšsko blahopřeji, velký úspěch určitě budete prodávat více než dobytek za, za 40 let a budete velmi úspěšní. Ale hovořili jste o bioplynu. Co se děje s tím bioplynem? Proměňuje se na, na vašem zemědělském podniku v, v eh, elektřinu a nebo je ten plyn nějakým způsobem eh, transformován, skladován v plynových lahvích, nebo co se s ním děje? Děkuji, paní poslankyně Jegle. Děkuji. Já se pokusím být stručná. Já bych ráda poděkovala všem třem referentům. Já bych vám opravdu chtěla poděkovat eh, za to, že jsme se mohli poučit. Eh, poučit eh, od těchto tří eh, osobností, které eh, provozují rodinný zemědělský podnik různým způsobem. Já jsem z Horního Švábska, to znamená, eh, můj přístup je podobný. A pokud jste mě naslouchali, tak už to víte. A já si myslím, že pro nás jako pro kulturu a pro společnost je důležité uh, Ehm, protože neseme odpovědnost za kulturu a společnost Evropské unii, abychom ehm, toto podpořili. A rozdíl mezi rodinným podnikem a jiným podnikem není ehm, ve velikosti to jsme si tu právě vyslechli, ale je to v odpovědnosti. V odpovědnosti za to, co nese každý z vás, za to, co dělá. Je to vaše odpovědnost, jestli váš podnik budete moci předat dalším generacím nebo nebudete. A to je to specifikum rodinného podniku. A já si myslím, že to je něco, co pro nás musí být důležité. A to je teď reakce na eh, ranní diskusy o aktech přenesené pravomoci. My musíme eh, vám dát možnost eh, abyste mohli žít, aby vaše podniky mohly žít i navzdory byrokracii, aby mohly zvládnout, zvládnout tyto, tuto byrokracii. Veškerou práci, kterou děláte od rána do večera svýma vlastníma rukama, k té navíc musíte ještě zvládat administrativu. A když bych to chtěla říct si úplně jednoduše, eh, Myslím, že naše debata dnešního dopoledne byla eh, dobrá, eh, vlastně vyústila v něco, co bude ve vašem zájmu. A my se pokusíme přimět Eh, komisi, aby se zamyslela ještě nad obdobím 2014 až 2020 a já vám všem ještě jednou děkuji, že jste potvrdili eh, to, že jsme diskutovali správně. Pan poslanec Jár, já budu jednoduchý. Představte si, že každý z vás by měl jedno přání, které smí vyslovit směrem k politikům. Co byste nám poradili? Eh, co bychom měli udělat jinak v evropské společné zemědělské politice? Co vám nejvíce brání, co vám nejvíce leží na srdci. Děkuji. Schade. Pan Kostink. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende. Äh, ich, ich komme... To bude zajímavé. To bude zajímavé. Já si připadám uh, jako jako by mi Petr Jár sebral to, co jsem chtěla říci. Mě strašně mrzí, že už máme jenom málo času na diskusi s vámi. A já si myslím, že vy jste ti odborníci eh, na zemědělství, eh, kteří potom musí žít s tím, o čem my tady rozhodnujeme a musí z toho něco udělat. Čili je opravdu velká škoda, že není dost času na to, abychom diskutovali s vámi jakožto odborníky. Vaše příspěvky byly velice zajímavé a důležité je mm, vědět, co potřebujete. Čili pokud byste měli možnost vyslovit jedno přání, aby vám je politici splnili, které přání by to bylo? Większość to, była komple- to były komplementy dla Państwa, zresztą bardzo należne. No tak teď jsme si vyslechli především komplimenty e, pro naše panelisty a to právem samozřejmě, ale zazněly zde také nějaké otázky, takže já vás teď poprosím, abyste odpověděli. K první otázce. E, my těch 11,5 hektarů e, to já doufám, eh, to je náš vedlejší, eh, eh, to je vlastně náš vedlejší příjem Samozřejmě eh, my nemůžeme jenom definovat velký a malý podnik. My žijeme prostě v rozdílných strukturách. Taky já když se podívám na naši strukturu eh, v našich malých údolí, kde máme své firmy, my tam ani nemůžeme mít větší provoz. A i tyto malé podniky musí být oceněny, eh, musí být života schopné a musí být uznány společností, protože to jsou místa, kam lidé ze zbytku společnosti prostě utíkají. E, člověk e, je tam opravdu v centru pozornosti, aby naše zemědělské podniky mm, mohli přežít, potřebujeme finanční podporu pro to, abychom mohli je provozovat dále s radostí a s radostí je předat dalším generacím my jsme odkázáni na podporu z veřejných zdrojů a já apeluji na toto velké eh, schromáždění, aby na to nezapomínalo, kolik lidí pracuje v podnicích v regionech s velkým entuziasmem, jsou to idealisté, kteří se snaží zachovat venkov pro budoucí generace eh, a snaží se zachovat eh, tuto krajinu. Já prosím, abyste na nás nezapomínali. Prosím. Pan kolega? Že, dovolte mi, abych odpověděl teda na otázky, které jste tady položili. E, za první, jak jsem mluvil o tom znehodnocení půdy, tak já jsem nemluvil o finančním znehodnocení půdy, ale já jsem mluvil o znehodnocení půdy ve vztahu k přírodě kde ty rodinné farmy, a to je podle mě zcela nespochybnitelný, se více věnují tomu okolí těch svých rodinných farem, snáš jsou takový přístupnější různým ekologickým úpravám, já nevím, stromořadí a toho všeho. Jako. Takže v tom, v tom vidíme jako přínos těch, těch rodinných farem. A e, ty velké podniky, že jo, co si budeme říkat, se věnují, i když já teda taky nemám samozřejmě malý podnik, jako, ale já, jak jsem to prezentoval na začátku, já jsem místo předsedou e, Asociace soukromého zemědělství, která združuje, združuje převážně menší zemědělské podniky. Já tam patřím teda s svým podnikem, k největším, jo, jsou tam ještě i větší, ale převážná většina je podniků tam na český poměry teda menších, ale to je od 30 do 100, 150 hektarů, jako jo, i, i, i menší teda. Takže eh, to je jenom na vysvětlenou. Eh, pak eh, teda nevím, jestli na mě platila ta otázka, ale asi jo, jak jsem si stěžoval na ministerstvo zemědělství, že že e, nepodporuje menší zemědělce. A v souvislosti s tím bych chtěl říct, myslím, že jste tady i zmínil, že prostě e, co mě jako chybí, když pobíráme platbu na farmu. Tak já jenom chci upřesnit, že Česká republika nepobírá platbu na farmu. My jedeme a jako většina těch nově přistoupivších zemích v systému SAPS, to znamená, že dostáváme platbu na hektar. A dostáváme tu platbu všichni stejnou. Jako my, my nemáme platbu na farmu. Já dostanu, jestliže mám 20 e, hektarů, dostanu 20 hektarů krát ta sazba, u nás je kolem 5 tisíc korun, to je asi, já nevím, 250 euro na hektar, a to dostáváme všichni. To dostane i podnik, který má 10 tisíc hektarů, dokonce to dostane i podnik, který má 30 tisíc hektarů, tak to dostane krát těch 6 tisíc korun. A v tom my vidíme tu určitou nespravedlnost. Já jsem, ta, já jsem rád, že jsem tady teda mohl být a slyšel jsem ty názory parlamentu, který, eh, jako bych řekl, prosazuje tu myšlenku, ono, ono to jako logiku má, že všem se má dát stejně a každý ukažme na tom trhu, co umíme ale já sám za sebe a po zkušenostech i s tými rodinný farmy jako říkám, že mi opravdu vadí. A když se tady ptali pánové, co by bylo jako tím mým jediným přáním, bych mohl říct, tak z hlediska toho, že já na té vesnici žiju, že žije tam moje rodina, eh, chci tam žít dál, tak tím mým přáním by bylo opravdu to, co jsem zmínil v tom mým referátu, aby Česká republika zavedla aspoň drobnou podporu těm malým zemědělcům. To znamená, jak už jsem se tady o tom zmínil, někde v tom rozmezí 6, 10, 50 hektarů. A to lze na poměry České republiky zavřít zav, zavít úplně jednoduše tou redistributivní platbou. U nás tam o tom probíhá velká diskuze, přitom podle mě se zdá, že je to úplně jasný máme dvě možnosti, to asi víte, že můžeme zavíst buď degresivitu u velkých podniků, která je stanovena Evropskou unii na 5%, ale je to u příjmů těch podniků až nad 150 tisíc euro, příjmu na podnik v přímých platbách. Což znamená, že ta degresivita, to znamená snížení platby na všechny další hektary, se dotkne až podniků na, nad 1500 hektarů. To není žádná pomoc těm malým farmám. A tady ta distribuční platba přidělí částku v nějakých procentech na ty první hektary. Takže děkuji. Tak jak pan powiedział, otrzymują do hektara. Do hektara taka sama do hektara bez względu na wielkość. Takže e, vy jste teď mluvil o hektarech, byla by to podpora na hektar, nešlo by tedy o podporu na farmu, ale o podporu na hektar. Děkuji a nyní pan Adams. par to jautājumu, kam tā biogāze ražo, ko viņas ražo elektrību. Tak e, otázka, pokud jde o tu bioplynovou stanici, to je vlastně pro účely výroby elektřiny a ta se potom prodává státu. A moje přání, co by měli politici dělat, e, tak e, samozřejmě vždy budou panovat názorové rozdíly. My zemědělci samozřejmě bychom chtěli větší podporu, ale uh, Pochopitelně situace v každém členském státě je trochu jiná. A není žádný přístup, který by byl vhodný pro všechny. Je třeba vždy vytvářet tu podporu na míru zemědělcům. Takže já myslím, že je třeba vytvořit nějaká základní spravedlivá pravidla, a politikové možná by si měli více všímat, spe, všímat specifik jednotlivých zemí, tak aby ta podpora byla uspůsobena potřebám jednotlivých zemí. Bardzo dziękuję. Děkuji vám. A dostali jsme se pomalu ke konci našeho dnešního setkání. Já vám všem velice děkuji za účast a myslím si, že eh, z té dnešní debaty vyplynula celá řada zajímavých myšlenek. Rodinné podniky v zemědělství nejsou eh, jenom malé podniky. A my nesmíme zapomínat v Evropské unii ani celosvětově na rodinné podniky, protože i v v Africe, eh, jsou rodinné podniky v Evropské unii, jsou třeba větší než někde jinde. A mm, tyto podniky jsou těmi, kteří vytvářejí pracovní místa a přispívají k boji proti nezaměstnanosti. A to je důležité právě v době krize, v době boje proti chudobě. Musí být možné využívat synergických efektů, úspor nákladů a také tady zazněly zazněla potřeba eh, různého přístupu podle potřeb regionu a to je úkolem regionálních, eh, regionální zprávy, eh, aby podporovala místní malé podniky, protože oni nemají pouze hospodářskou funkci, ale také funkci společenskou na úrovni regionu. A tyto podniky by měly se měli združovat, vytvářet eh, asociace, různá partnerství, aby obstály eh, v konkurenci. Asi bych eh, mohl mluvit ještě dlouho, ale bohužel náš čas vyměřený na, na toto setkání již skončil. Já vám všem děkuji za to, že jste přišli, děkuji vám za spolupráci, děkuji vám za debatu. Eh, budeme se k výsledkům z dnešního slyšení určitě vracet v budoucnosti při naší práci. A musíme si uvědomit, že eh, tady neplatí úplně pravidla eh, volného trhu a konkurence. Úloha rodinných podniků je větší je možné, že situace v Rakousku je možná jiná, tam je možné eh, vytvářet i konkurenceschopné eh, rodinné podniky, ale zejména v nových členských zemích je zapotřebí provést ještě eh, mnohé změny, aby se mm, vymanili z toho, co si sebou nesou ještě z doby socialismu. Eh, získali jsme díky vám opravdu vynikající materiál, vynikající argumenty, které určitě budou užitečné i pro poslance v následujícím legislativním období. My se eh, sejdeme společně v našem výboru 7. dubna. To bude poslední zasedání, na kterém musíme učinit velice důležité rozhodnutí a které se bude týkat aktů v přenesené pravomoci. Já tady ještě jednou všem děkuji, děkuji také tlumočníkům, říká pan předseda. Pracovali jsme o něco déle, než jsme si původně naplánovali, ale pokud se nyní již nehlásí o slovo někdo další, končím tímto dnešní zasedání. Přeji eh, všem mnoho úspěchů a e, těším se někdy na shledanou. Thank you. thank you. Thank you. Thank you. Thank you.